Eh, předseda eh, Evropského parlamentu byl požádán, aby předložil prohlášení eh, k ničivé tsunami a důsledkům ve Fukušimě. Následuje také za názor jednotlivých politických skupin. 11.3. byla zničena veliká oblast kolem Fukushimy. Nejdříve došlo k velkému zemětřesení na škále 9 a následovalo tsunami s 20 metrovými vlnami, které zničilo 400 kilometrů plochy. Dále v atomové elektrárně ve Fukushimě došlo ke velké tragédii. Je to největší největší tragédie eh, od eh, Černobylu. Dnes v Evropském parlamentu eh, také vzpomínáme na 19 tisíce lidí, kteří přišli o život, na tisíce, kteří přišli o své rodinné příslušníky a na více jak 340 tisíc osob, které museli uprchnout ze své domoviny a které se tratili svůj domov. Důstojnost, s jakou reagují reagovalo japonské obyvatelstvo na tuto eh, tragédii, nás všechny eh, vedlo k velkému soucitu. Mnozí eh, bezejmení hrdinové, kteří ve Fukushimě nasadili svůj život a šli do této elektrárny, byla to obrovská obvaha těchto lidí, která nás také vedla k velkému obdivu reaktorová tragédie ve Fukušimě ovlivnila budoucnost jaderné technologie ve světě. Je to kontroverzní eh, situace, která vznikla také u nás v Evropském parlamentu. Každý z nás se musí rozhodnout, kde bude stát v této debatě, ale je velmi dobře, že tato debata probíhá v naše, naší sněmovně, i když je velmi eh, kontroverzní. Energetický mix a zásobování z nejrůznějších zdrojů a také rozhodování o využití nebo nevyužití atomové eh, jaderné energie je v kompetenci jednotlivých členských států a jejich parlamentů. Přesto však je nezbytné vést evropskou debatu a to proto, že v Evropě jsme všichni propojeni se sítěmi našich sousedů. Energetické rozhodnutí v jednom státě ovlivňuje život v druhém státě. Když 30 evropské energie pochází z jaderných technologií, pak se musíme všichni zamyslet na bezpečnosti. Země zemětřesení a tsunami byly tragické přírodní jevy v Japonsku, ale nejhorší eh, atomové neštěstí eh, od Černobylu eh, bylo způsobeno lidmo. Bylo možné zabránit Fukušině, to je určité poučení, které musíme akceptovat. Eh, dochází k mnoha rozepřím mezi protivníky a eh, přívrženci atomové energie. Musíme proto udělat eh, vše, co je možné pro zlepšení bezpečnosti jaderných elektráren. Mnozí diskutovali eh, po této tragédii, ale my jsme eh, mnohé již učinili. A proto také vítáme snahy eh, Evropské komise a také našich expertů, které byly uskutečněny v minulém roce pro lepší bezpečnost jaderné energie. Zde máme na mysli stresové testy 143 jaderných elektráren ve 14 zemích Evropě. V červnu Evropa Evropská komise předloží závěrečnou zprávu k těmto testům. A dovolte, abych zopakoval svůj požadavek, aby ty atomové elektrárny, které nebudou úspěšné v tomto stres testu, byly okamžitě uzavřeny. Myslím si, že nemá smysl provádět tyto testy a potom jaderné elektrárny provozovat dále, i když neuspějí v těchto testech. Vítám také zprávu o e, atomovém odpadu, kterou jsme přijali v této sněmovně loni. E, poprvé existují e, bezpečnostní standardy a pravidla eh, pro zacházení s tímto odpadem. Eh, v únoru eh, byla odhlasována zpráva o energetické efektivitě. Do roku 2020 má být dosaženo 20% úspor, tak aby využití energií bylo celoevropsky lepší. To je jistě důležitý milník při dosahování naší strategie 2020-2020 a těchto cílů. Dovolte, aby abychom se skutečně poučili z této tragédie ve Fukushimě, která přinesla obrovské utrpení pro eh, lid Japonska. Eh, měli bychom se z toho poučit také proto, abychom eh, došli ke společné odpovědnosti a k větší bezpečnosti pro atomovou energetiku. Právě zde v Evropském parlamentu jsme všichni vyzváni k tomu, abychom se snažili o konkrétní opatření opatření a abychom je eh, také prosazovali nadále. To, co se stalo eh, ve Fukušimě, je jednoznačné. Víme, že ne všechno, co se dá udělat, eh, je také otázkou, za kterou skutečně můžeme nést odpovědnost. Děkuji vám. A teď můžeme pokročit k rozpravě eh, k poznámkám předsedy Evropského parlamentu. K tomu má teď slovo pan poslanec Ody eh, za EPP. Má čtyři minuty. Prosím, pane Ody. Děkuji. Pane předsedo, paní místopředsedkyně Evropské komise, milí kolegové, včera v 6.46 štrasburského času se zastavil v Japonsku život v kolektivní modlitbě Japonský lid vzpomněl osob, které byly postiženy a poraněny tu závažnou katastrofou, ke které došlo ve Fukušimě. Ve stejnou dobu před rokem vyvolal, vyvolalo zemětřesení zničení zásobování elektřinou a naběhly nouzové generátory. Ale bohužel 14-metrové vlny zničily jadernou elektrárnu a způsobily 19 tisíc mrtvých, 340 tisíc osob, které museli hledat eh, nové obydlí a je to způsobuje nejvážnější katastrofu tohoto typu na světě. Chci vám poděkovat, pane předsedo, za vaši iniciativu. Chci říci, že myslíme na důstojnost, na odvahu japonského lidu, na japonskou vládu i na rodiny postižených a samozřejmě jsme v myšlenkách s nimi. Tato katastrofa vyvolala politickou rozpravu, byste to připomněl, a pod tího emocí některé státy okamžitě ukončily činnost jaderných elektráren, či tak činí postupně. Ale stavby ve světě, kde probíhá výstavba, jsou ve větším poštu než ty elektrárny, které jsou zastaveny. A tato katastrofa také vlastně znamená urychlení různých katastrof ve světě. Kdo zapomněl na zemětřesení na Haiti a ropnou katastrofu v mexickém zálivu Deepwater Horizon. Děkujeme panu Ettingerovi, paní místo předsedkyně. Po katastrofě 11. března Evropská rada se sešla 24. a 5. března 2011 a vyhodnotila celkové riziko veškerých jaderných elektráren v Evropské unii. Evropská komise byla vyzvána, aby revidovala směrnici o dané bezpečnosti, byl vytvořen pracovní program. A dnes všechny členské státy provedly své hodnocení a očekáváme peer review a na Evropské radě v červnu 2012 proběhne celkové hodnocení. Skupina EPP si přeje, aby úvahy se směřovaly na následující zlepšení. Nejdříve, pokud jde o bezpečnostní normy, Evropská unie a její občané musí mít jistotu, že máme nejlepší bezpečnostní normy na světě. A víme, že tyto bezpečnostní normy se vyvíjejí v závislosti na vědeckém vývoji a musí být neustále při... vynucovány pokud je o provozovatele elektráren. Kromě toho je třeba více nezávislosti kontrolních orgánů. Za třetí transparentnost. Je to oblast, kde transparentnost musí být absolutní. Veškeré národní regulační a kontrolní orgány musí sdělovat veřejnosti své závěry, aby veřejnost byla řádně informovaná. Za čtvrté, musíme revidovat technická kritéria týkající se volby lokalit, kde budou budovány jaderné elektrárny. Za páté, musíme kolektivně zlepšit přípravu a reakci na krizové situace. A připomínám návrh na vytvoření Evropské síly civilní ochrany. Za šesté, je civilně právní odpovědnost provozovatelů. Do nákladů musíme zahrnout veškeré skutečné náklady, včetně případného rizika a také náklady na odstávku, odstavení elektráren, včetně na kapitálových nákladů. Za sedmé, tedy za osmé, eh, odborná příprava výzkum. A tady vítám návrhy komise, abychom o dva roky prodloužili výzkumný program Euratom. Nepodaří se nám vyřešit naše problémy s konkurenceschopností, s řešením klimatických změn, sociální požadavky to vše je nezbytné pro to, aby pokračovala aktivita jaderných elektráren ve světě za maximálních bezpečnostních podmínek. Děkuji za frakci SD. Má slovo paní poslankyně Ulfskok. Má tři minuty. Prosím, paní Ulfskok. Tak, talman. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem ke všem událostem, které se odehrály v průběhu roku. E, I tak velké katastrofy, jako byla katastrofa s Fukushimi, mohou upadnout v zapomnění. My politici kteří rozhodujeme se, soustředujeme na jiné krize a problémy a média se koncentrují zase na nové události. A proto je tak důležité, abychom mimo jiné tady v Evropském parlamentu si v den výročí této katastrofy e, tuto událost připomněli. To, co se odehrálo 11. března 2011, to byla katastrofa, Eh, kterou si předtím sotva dovedl někdo představit. Bylo to zemětřesení, tsunami a ještě eh, rozstavení atomového jádra a to vedlo k tomu, že více jak 19 tisíc lidí eh, téměř bezprostředně po této katastrofě přišlo o život a 325 tisíc lidí nepřišlo o svůj domov. A malá místa poblíž eh, Fukushimy byla úplně zničena. Tady už není možné žít. Obyvatelstvo muselo odejít do jiných dalších míst, ale přesto ehm, eh, tyto vesnice nebo města stále ještě zůstávají v vzpomínkách lidí. Až uplyne čas, tak i tato spojení, eh, tyto vzpomínky pomalu vyblednou a na konci už nezůstane vůbec nic. Fukushima byla nejen lidskou tragédií, ale vyvolala také diskuzi o atomové energii. A nejdůležitějším poučením, které podle mého názoru můžeme vyvodit z katastrofy ve Fukushimě, je poučení velmi jednoduché, ale zároveň velmi obtížné. Budoucnost není eh, v atomové energii, i když technologie atomových energií existuje v různých jejich formách a tyto technologie budou ještě dále dlouho existovat. Ale jestliže se státy usnesou na tom, že budou takto postupovat, pak to není schudná reálná cesta. Eh, Jaderná energie je závislá na dotacích a je možné, že to konec konců bude dražší než obnovitelné energie. Tak prosté to může být, když ehm, se dělají příslušná politická rozhodnutí. Každá země si může rozhodnout o sama o svém energetickém mixu, ale politická zodpovědnost ehm, politická rozhodování, ta leží v našich rukou v Evropě. My můžeme ukázat, že zásobování energií je možné přes zdroje obnovitelných energií. Tady máme před sebou velký úkol. Obnovitelné energie ještě dnes nejsou dostatečně rozvinuty, eh, ještě nemáme dostatečně širokou paletu těchto obnovitelných energií eh, v normálním průmyslu, v každodenním životě eh, ještě nemohou být použity dostačujícím způsobem, ale pokud to budeme chtít dosáhnout, pak je nutná velká investice do výzkumu a vývoje, do infrastruktur, tak, aby tento zdroj energie mohl být rozvíjen dále. A to v souvislosti mezi propojení trhu trhů a společnosti. Tato diskuze se dnes vede proto, abychom si připomněli oběti z Fukushimy. Ale také jde o to, abychom nezapomínali na budoucnost. Děkuji vám. Nyní za frakci liberálů kolegyně Valian dvě minuty. Is it working? Thank you, Chair. On behalf of the... Jménem skupiny ALDE bych chtěla vyjádřit naši solidaritu s obětmi přírodní katastrofy a jaderné nehody, která nastala před rokem v Japonsku. Evropská unie bude pokračovat eh, s veškerou technickou, humanitární, finanční a další pomocí Japonsku a této oblasti. Politická reakce v Evropě byla uspokojivá a bylo důležité, abychom ne přistoupili k dramatickým dlouhodobým rozhodnutím pod tíhou okamžiku. Komise navrhla a odsouhlasila, koordinovala eh, povinné zátěžové zkoušky a my jsme to považovali za správné. Má skupina se těší na závěrečnou zprávu, která bude předložena na Evropské radě v červnu 2012 a má plnou důvěru, že veškeré kroky budou podniknuty, aby se ukázalo, že naše jaderné záměry jsou bezpečné a jsou schopné odolat i teroristickým útokům. A také uznáváme, že nemožné vytvořit svět, který byl absolutně bez rizika. Hlavní otázkou dneška je, jak by měla vypadat, vypadat eh, jaderná budoucnost v Evropě. Na to zatím nemáme společnou odpověď. Realita je taková, že nemáme blízké názory v Evropské unii na budoucnost jaderné energetiky jako součásti národního energetického mixu. A nemáme společnou odpověď jinou než tu, že se musíme soustředit na bezpečnost jádra. Katastrofa v Japonsku zdůraznila rizika jaderné energetiky, ale není to věc, kterou bychom nevěděli. A další odpovědí je společný návrh v oblasti investic do energetiky které by byly z hlediska životního prostředí příznivé, rozumné. A i když víme, že pokud budeme schopni akceptovat jeden jádro jako součást energetického mixu, budeme se muset zabývat jinou budoucností. Děkuji. paní Valiane. Nyní paní Harm se za zelené pět minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji také kolegům za to, že dali tuto debatu a tento pohled do minulosti eh, na to, co se stalo v Japonsku před rokem na program. Myslím si, že to, co v mnoha zemích eh, během víkendu proběhlo, ukázalo, jak silný je signál, který byl vyslán po eh, této katastrofě. Vyslali jsme určitý výraz soucitu s japonským lidem. Já se domnívám, že však rok po této katastrofě musíme i přesněji se podívat na tuto záležitost. Minulý týden jsem v Bruselu přivítala hosty z Japonska. Před několika týdny jsem je také doprovázela a setkala jsem se s nima v Japonsku. Pan Sakusato, bývalý guvernér v oblasti Fukušimě byl členem této delegace. Celá tato delegace z oblasti Fukušimy eh, vyjádřila silný apel na všechny Evropany, aby eh, bylo eh, reagováno na jejich žádosti. Lidé v tomto regionu eh, prožívají velmi nebezpečnou situaci a žijí eh, takto dodnes a cítí se osamělí. Nemají ten pocit, že japonská vláda skutečně vážně se stará o jejich ochranu. Také proto mají tento pocit, že hraniční eh, hodnoty pro obyvatelstvo v regionu kolem Fukushimy byly eh, natolik navýšeny, že odpovídají vlastně tomu, co normálně platí pro pracovníky eh, v těch nejvíce nebezpečných oblastech eh, jaderných elektráren. To znamená, že v Japonsku právě v oblasti Fukušimy, se akceptuje vlastně navýšení rakoviny genetického mm, narušení jak této generace, tak i následující generace věcí. A domnívám se, že Evropa se nesmí otáčet od této skutečnosti. Světová organizace pro zdraví musí být nucena aby postupovala odpovědně eh, v takovýchto situacích. Nesmí být zavázána k tomu, aby zavírala oči před eh, tímto projevem nezodpovědnosti. Eh, Světová organizace pro atomovou energii by také měla být kritizována, protože tvrdí to, že atomová elektrárna ve Fukušině je v kontrolou kontrolou. Až dodnes japonští experti nedošli k jednotnému názoru o tom, jak eh, probíhá proces eh, v této eh, rozvalině jaderné elektrárny. Nic není stabilizováno a zemětřesení by mohlo přivést další poničení této elektrárny. Mezinárodní agentura pro atomovou energii má za cíl rozšiřovat tuto technologii na světě, ale nesmíme jí přenechat také to, aby v této situaci eh, vyjadřovala názor a odpovědnost. Jednotlivá stanoviska politiků eh, nejsou eh, tím jediným. Je nutné také reagovat na to, co chtějí lidé eh, v oblasti Fukušimě. Potřebují také vyslané delegace expertů. Eh, Japonsko kritizuje evropské zátěžové zkoušky, eh, které jsou eh, aplikovány i v Japonsku. Z 54 reaktorů v Japonsku běží jenom dva. Inženýři firmy Toshiba, čili lidé z japonské obce pro atomovou elektrárnu mi vysvětlili, že když tyto zátěžové zkoušky byly realizovány ve Fukušimě, pak by jaderná elektrárna obstála v těchto zkouškách. Tyto zátěžové zkoušky jsou však pochybné. Tvrzení, že na základě těchto zátěžových zkoušek dosáhneme lepší bezpečnosti, je záležitost, která bude opět zpochybněna při další katastrofě. A skutečně mám husí kůži, když se podívám podívám eh, na to, co by se stalo při dalších zemětřeseních v Japonsku. Apeluji tedy na členy Evropské komise, aby přemýšleli velmi přesně, co Evropa může vůbec nabídnout. Eh, můžeme nabídnout také naše znalosti eh, při odcházení a odstoupení od jaderné energetiky. To by jistě bylo lepší než zátěžové zkoušky. Děkuji. Děkuji, paní Harms. Za frakci evropských konzervativců máte slovo pan poslanec Karim. Má dvě minuty. Prosím, pane Karim. Pane předsedo, dovolte mi, abych nejprve spolu eh, s vámi ehm, eh, vyjádřil naše kondolence a chtěl bych vyjádřit všem těm, eh, kteří byli postiženi katastrofickými, katastrofálními událostmi v Japonsku před rokem. Mnoho z téměř 19 tisíc obyvatel, kteří byli evakuováni v týdnech po katastrofě, se stále nechceme váhá s tím vrátit se zpět tam, kde radiace někdy je 25krát vyšší než hodnota eh, zpočátku. Ne, ne, tyto události v Japonsku a také dopad zemětřesení a tsunami na jadernou elektrárnu v Fukushimě ukázal, jak vypadá profil bezpečnosti a vyvolalo to otázky v Evropě, jak vypadá potřeba jaderné energie. To, co se zdalo ve Fukushimě, bereme velice vážně. Jaderná bezpečnost je a musí být prioritní otázkou. Můžeme se poučit. Poučit se mohou vlády vlády a e, průmysl, e, e, jak budeme dále vylepšovat, jak budou vypadat nové jaderné elektrárny. V důsledku Fukushimy zátěžové testy a musí být robustní a musí být založeny na důkazech, tak abychom se mohli z toho správně poučit. Nesmíme zapomínat na to, že události s Fukushimy nám ukazují, že dvě přírodní katastrofy se mohou odehrát zároveň. Jaderné elektrárny mohou obstát třeba v zemětřesení, ale už nezvládají zvládnout 20 metrů vysokou vlnu eh, tsunami, která přerušila dodávky eh, elektřiny. Eh, tady je důležité vyvodit poučení a také musí tady být správná odpověď japonská na tuto katastrofu, ale tato schopnost reagovat na katastrofu by eh, měla být neustále přeskoumávána. Je to součást procesu, který se vyvíjí. Tento proces musí vzít v úvahu také eh, jednotlivé otázky. Musíme eh, ohodnotit statečnost týmu, které pomáhali, které se snažili dostat situaci pod kontrolu, ale byly tady věci, které úřady a firma Tepka, Tepko mohly zvládnout jiným způsobem. Události nás, Fukushima nás šokovaly všechny, ale jsem optimista v tom, že reakce byla citlivá, a bylo vše založeno na eh, eh, důkazech. Komise se snaží eh, pracovat v právním rámci a chceme na ně apelovat, aby vyvodili správné poučení s Fukushimy a také zátěžových testů. Neměl by být předložen legislativní text, který bude brát v úvahu bezpečnost, a eh, eh, energetickou bezpečnost. Regulační úřady a průmysl by měli spolupracovat, aby zajistili, že budeme neustále vylepšovat eh, bezpečnost těchto zařízení, jak stávajících, tak budoucích. Konec konců jaderná bezpečnost má klíčový význam a měla by být jednou z našich priorit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Karimovi za GUE má slovo paní kolegyně Matias. Děkuji, pane předsedo. Před rokem jsme byli svědky tragické kombinace zemětřesení, tsunami a jaderné průmyslové katastrofy se všemi známými důsledky a chceme zde připomenout tisíce obětí Fukushimy. Tvrdíme, že jsme se ponaučili, ale musíme se učit čelit jaderným katastrofám a v rámci jaderných katastrof je třeba se vynasnažit jim vůbec se vyhnout. Rok po Fukushimě se nadále staví nové jaderné elektrárny. Rok po Fukushimě i nadále se plánují výstavby nových bloků a Japonsko na paměť tragédie, jako je Hiroshima, Nagasaki a my jako Evropané nezapomínáme na katastrofu, která zdaleka neskončila. Je to Černobyl. Proto musíme opět zahájit diskusi, která nikdy neměla skončit. Diskusi o jaderné energetice. Před rokem byla jaderná energetika věcí nenahraditelnou. Dnes dvě třetiny Japonců o ní nechce slyšet. Vědí, že stojí životy, vědí, že představuje velmi vysoké náklady. A jsou to náklady, které se generaci po generaci zvyšují. Projaderná politika je politikou arrogantní. Dnes v Evropě je většina veřejnosti proti jaderné energetice a přesto se v Evropě nic nemění. Dnes 320 tisíc uprchlíků se pohybuje v Japonsku a 100 tisíc z těchto lidí se nikdy nebude moci vrátit domů, protože to, co bylo předtím běžné i nebezpečné, jejich domov se stal nebezpečnou ruinou, kde je vše půda, vegetace, voda zamořené. A není možné se do Fukushimy ani podívat jako do římských vykopávek. Fukushima, podobně jako takové vykopávky, je odrazem určité civilizace. A ruiny Fukushimy jsou obrazem naší generace, která se rozhodla pro zahrnutí do vlastního rozvojového modelu takovou smrtící technologii. Tsunami eh, nejsou snad vyníky, ale někteří lidé jsou odpovědní za tu jadernou katastrofu a řada občanů v Evropě se rozhodli vytvořit protijaderná hnutí, protože vědí lépe než my, že bezpečná jaderná energie prostě neexistuje. Vědí, že žádný, žádná zátěžová zkouška nedokáže nasimulovat to, co se odehrálo ve Fukušimě. A z tohoto důvodu víme, že energetická politika je politikou národní, ale víte, nebe nezná hranic. Děkuji, paní kolegyně Matias. Eh, frakce FD nežádala o eh, čas, ale pan Speroni nyní eh, žádá o slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tato tragédie ve Fukušimě po Černobylu opět ukázala, že nemáme absolutní bezpečnost v jaderné energetice, i když oba dva případy jsou velmi rozdílné. V případě Černobylu šlo skutečně o katastrofu ve eh, jaderné elektrárně samotné a v případě Fukushimy to byly příčiny externí. Nejdříve došlo k zemětřesení a potom k vlně tsunami eh, takového rozměru, který jsme ještě neviděli. V minulosti eh, jsme nic takového ještě neprožili, ale přesto musíme pochybovat o bezpečnosti jaderné energetiky. Já nepatřím mezi ty, kteří říkají, že musíme opustit tuto technologii. Absolutně, říkají to mnozí, ale každopádně je vhodné se zamyslet o této otázce. Toto musíme udělat a také často bylo řečeno, že kompetence jsou v rukou členských členských států, ale také Evropský parlament má právo se vyjádřit. Chtěl bych vyjádřit také svou soustrast, svou solidaritu vůči všem těm, kteří byli dotčeni touto katastrofou. Děkuji za komisi. Nyní dávám paní, slovo paní komisarce Reding. Pane předsedo, Vážení poslanci, uplynul jeden rok od strašné přírodní katastrofy v eh, Japonsku. Eh, jedna z nejhorších nehod v historii eh, jaderné energie. Toto výročí je pro nás samozřejmě příležitostí, jak vyjádřit soucit s těmi, kteří trpí a zároveň, abychom si položili otázku, jaké jsme z toho vyvodili lekce a co jsme udělali pro jadernou bezpečnost. Už dlouho před tragédií v Fukušimě Evropská komise iniciovala proces zlepšování jaderné bezpečnosti s cílem e, rozvinout konzistentní evropskou dimenzi, která bude založena na velkých bezpečnostních normách. Prvním milníkem bylo schválení směrnice o e, atomové bezpečnosti v roce 2009 a následovalo pak směrnice o e, zpracovávání odpadu v roce 2011 a chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu za konstruktivní roli, kterou sehrál při schvalování těchto dvou klíčových dokumentů. Po eh, katastrofě ve Fukušimě eh, komise iniciovala eh, rozsáhlé posouzení rizik a bezpečnosti všech stávajících jaderných zařízení elektráren v Evropské unii. Toto bylo potvrzeno jak Evropskou radou, tak Evropským parlamentem. Víte, že zátěžové testy od června běží, od června 2011 jsou založeny na společné metodologii EU. Velice pozorně jsem naslouchala tomu, co říkala paní paní Harms. A eh, Chtěla bych své kolegyni, eh, eh, toto předám panu kolegovi Ettingerovi. Všech 14 členských států, které mají jeden elektrárny a Litva, se účastní eh, dobrovolného procesu a eh, poskytly také národní zprávy, které teď jsou přeskoumávány. Eh, víte také, že sousední země se zavázaly k této metodologii zátěžových testů. Švýcarsko a Ukrajina se tohoto účastní. Výsledky tzv. peer review těchto srovnávacích testů, které jsem získala v tomto procesu, budou známy koncem dubna dubna. Konečná zpráva pak bude předložena eh, mým kolegou Ettingerem Evropské eh, radě koncem června 2012 a on mě požádal, abych vám sdělila, že bude k dispozici eh, případným rozpravám s Evropským parlamentem Výsledek eh, zátěžových testů, eh, tady se očekává, že poskytne objektivní eh, přeskum, to bude situace jaderné bezpečnosti v Evropské unie a bude to taková formální základna pro legislativní nebo nelegislativní návrhy, které komise předloží, tak aby byla, byl rámec celé jaderné bezpečnosti vylepšen. Hlavní oblasti vylepšování by pak byly technické bezpečnostní požadavky, pak zpráva jaderné bezpečnosti a příprava nebo schopnost reagovat na katastrofy. Bezpečnostní ohrožení jsou důležitou součástí těchto zátěžových testů. A skupina ad hoc o jaderné bezpečnosti byla také zřízena v radě a ta se bude zabývat těmito věcmi. První výsledky práce této skupiny budou zveřejněny v konečné zprávě rovněž v červnu a tato zpráva pak bude přiložena ke zprávě komise, která bude přeložena radě a parlamentu. Víte, že Implementace eh, mm, výsledných doporučení eh, je v zodpovědnosti jednotlivých mm, států, ale monitorovací a eh, mechanizmy, mechanizmy překládání zpráv by měly vypadat tak, že se skutečně zajistí takovéto vylepšení a to, že výsledky budou zveřejněny, tady musíme zajistit, že budou učiněny všechny nezbytné kroky k tomu, abychom zaručili co největší bezpečnost Komise bude úzce s tímto spolupracovat a bude sledovat veškerý eh, vývoj. V neposlední řadě je nezbytné eh, posílit celou kulturu bezpečnosti eh, a také schopnost reagovat v takovýchto akutních situacích po celém světě. Zátěžové testy už fungují jako takový mezinárodní benchmark a od samého začátku komise začlenovala i sousední státy tak aby nebyly um, um, osamoceny, ale aby Ehm, také eh, se mohli připojit k této ehm, kultuře bezpečnosti mezinárodní spolupráce, zvláště v rámci eh, mezinárodní energie pro atomovou energii, je důležitější, než tomu bylo kdykoliv předtím. Komise má v úmyslu eh, přispět svým dílem k aktualizaci úmluvy o jaderné bezpečnosti a cílem je tady zvýšit účinnost zprávy a hmatelnost. Děkuji. Děkuji. Paní místo předsedkyně, to je závěr naší rozpravy. A další bod na pořadu jednání je společná rozprava o rovnosti pohlaví. Chci využít této